Dámy a pánové, zahajuje zasedání. Pan Van Rompuy je na cestě a během několika minut dorazí. Přece jenom bych ho však procedura, přece jenom bych vám však rád už něco řekl. Mám na vás prozbu. V 15 hodin 15 mě vystřídá pan Tajámy v předsedání naší konference, protože od 15.30 přivítám v parlamentu prezidenta z Kolumbie a tato schůzka byla domluvena, když ještě nebyl stanoven termín na schůzi na tuto konferenci předsedu a nemohu odvolat tu schůzku s prezidentem kolumbijským, tak prosím pěkně mějte pochopení, protože pan Tajány mě zastoupí. A mohl bych se vás zeptat, zda máte nějaká zvláštní přání? Pak, že ne, můžeme naplnit Eh, tento čas. Vy nemáte někdo žádné přání? V tom případě teď zase přerušuji zasedání, než dorazí pan, před, pan prezident rady. Pane předsedo, to není přání, ale ne, také nejste, má, měli bychom tedy nějaké přání, ale vy nejste schopen všechna přání splnit. No to je absolutní pravda, pane poslanče, to je fakt. No, rád bych vás uspokojil se vším, co si přejete, ale bohužel řečníci mluví oba najednou. Okay. Herzlich willkommen, Herr Präsident. Srdečně vítejte, pane předsedo rady, vítejte pane předsedo komise, vážené dámy, vážení pánové. Nejprve musí Evropský parlament převzít omluvu za toto spoždění, jak předseda pan Rompuy, tak pan předseda pan Juncker byli naším protokolem zavedeny k zasedání výboru pro zdravotní záležitosti, ale toto zasedání se koná v jiné budově. Nevím, zda měli takové obavy o zdraví obou pánů, že je museli poslat do komise pro zdraví či do výboru pro zdraví, ale musím tedy se omluvit, protože to zavinil parlament. Dámy a pánové, než zahájím naši konferenci a předám slovo panu Van Rompojovi. Dovolte mi, abych jako předseda parlamentu poznamenal následující. Toto je zcela jistě poslední otevřená konference předsedů, eh, kdy k nám přišel Van Rompuy jako předseda rady a kdy dostaneme poslední debriefing z posledního zasedání rady. Já jsem chtěl Pane van Rompuy, vám ve jménu Evropského parlamentu srdečně poděkovat. Už jsem to udělal na zasedání rady, ale rád bych to zde zopakoval. A chtěl bych vám říct, a před kolegy také zopakovat, co jsem na zasedání rady řekl. Podle mého názoru jste uh, úřad, který jste převzal pod pěti, před pěti lety a který byl naprosto neznámou veličinou, převzal úlohu, která zcela jistě patří k těm nejobtížnějším, které lze převzít v Evropské unii. Všichni známe těch 28 dámů, dám a pánů, kte, kteří se tam setkávají v nejrůznějším složení a e, mají různý silný e, charakter a to, co, e, protože samozřejmě musí zastupovat a hájit zázmy svých zemí, ale toto všechno skloubit dohromady, to je tedy Herkulový, v skutku Herkulových úkol. A k tomu byla velice dobrá vaše vyváženost váš osvícený přístup, jak řešit problémy. Víte, že Evropský parlament při vytvoření funkce evropského předsedy vyjadřoval skepsi. Někteří si mysleli, že to není nutné, ale vy jste z této funkce udělal skutečně to optimální. A já jsem tenkrát tedy náležel ke kritikům, ale seznámil jsem se s vámi během vaší práce a dovolte, abych vám řekl, že jsme vám vděční za ochotu ke spolupráci i za úctu a respekt, který jste prokazoval Evropskému parlamentu. Nevždy jsme souhlasili se schůzkou, protože většinou jste navrhl, abychom se setkali při zasedání eh, výboru, ale doufejme, že v plánování na další období budeme moci tyto termíny změnit. To ale rozhodně neměnilo nic na kvalitě vaší práce a na kvalitě naší spolupráce. Za to vše vám chci srdečně poděkovat, pane Van Rompuy, za spolupráci mezi našima oběmi institucemi ve jménu instituce, ale pane Hermane, také zcela osobně poděkovat a popřát vám do budoucnosti vše nejlepší. Všichni jsme měli překrásný zážitek mm, na konci představení této rady, protože tady byly dvě rodinné fotografie. Jedna rodinná fotografie, ta, jaká je běžná, a sice zástupci šéfové státu a vlád plus zástupci institucí, to je ten běžný obrázek, a potom rodinná fotografie pana Hermana von Rompuy s jeho dětmi, zeti, snachami a všemi dětmi. A musím vám říct, že všechny děti byly v klidu, až když přišel Cameron, tak to nejmenší dítě začalo plakat. Ale byl to opravdu velice dojemný okamžik, takže milý Hermane, děkuji za spolupráci a přeji ti všechno nejlepší do budoucna. Mr. President. Pane předsedo, pane předsedo Evropské komise, vážené poslankyně, vážení poslanci. Martine, děkuji mnohokrát za tvá velice laskavá slova. Je pro mě velikým potěšením vám sdělit výsledky našeho posledního samitu, kterému jsem přesedal. Byla byl to pamětihodný summit, protože se nám podařilo dosáhnout dohody pro klimatické energetické mm, oblasti až do roku 2030 a pro energetiku. Je to jedna z největších výzev pro lidstvo a vím, že Evropskému parlamentu právě tato výzva velice leží na srdci. Když se podíváme zpět do eh, března, tak eh, musíme říct, že Evropský parlament si stanovil lhůtu říjen, eh, jako říjen a my jsme tento příslip dodrželi. Eh, jednali jsme s ekonomickými aktéry, abychom hovořili o inovacích, abychom posílili výzkum, inovace a abychom dosáhli udržitelnější planety pro naše vnuky. A to můžete opravdu se na to spolehnout. A právě minulou neděli klimatický panel EPCC zdůraznil eh, ve zprávě, jak, vita, jak zásadní je aby eh, emise eh, CO2 přestala ovlivňovat eh, negativním způsobem klima. O 40 máme cíl do, 30, do roku 2030 a to je opravdu velice ambiciozní klimatický cíl. Toto nám umožňuje, aby Evropská unie přinesla pozitivní sdělení pro vyjednávání celosvětové o klimatu. Jedná se jako prohlášení, tak o závazek. Někteří z vás by si možná přáli, aby se snižovaly emise, aby byly hlouběji projednány některé aspekty. Nepodceňujme ale samotnou dohodu jako takovou. My jsme dosáhli dohody více než rok před pařížskou konferenci, která se odehraje v prosinci 2015. A proto teď my můžeme využít referenci na naše vyjednávání v Paříži a to je velmi důležité. Po této dohodě Generální tajemník OSN Ban Ki-moon okamžitě přivítal e, tuto skutečnost a e, prohlásil, že Evropská unie e, je nadále vůči silou v této oblasti. Jsme jako příklad pro další velké aktéry i pro Spojené státy. Evropská rada se shodla na čtyřech cílích, aby se poskytovala energie, která bude zelenější, bezpečnější a dostupnější cenově klimatický cíl, o kterém jsem již hovořil, zde se jedná o domácí snižování, alespoň o 40 skleníkových plynů do roku 2030. Toto je číslo, eh, které se vztahuje k referenčnímu právu z roku 1990. A plně eh, souhlasí s našimi klimatickými cíly do roku 2015. Polovina tohoto úsilí se odehraje v EU v naší energetické a průmyslové e, oblasti. A my chceme zajistit, že naši, naše e, konkurenceschopnost e, nebude ohrožena touto ambicí. Ta druhá polovina se bude odhrávat v jiném sektoru, než je tedy obchodování s emisemi. Je zapotřebí, abychom měli obchodovatelné cíle, a které nám budou umožňovat, abychom se chovali, takže to bude cenově výhodné to, co děláme. Za třetí to je čistá energie. Dohodli jsme, že alespoň 27 energie bude z obnovitelných zdrojů, kde hovoříme o celkové spotřebě energie a tento cíl je závazný na úrovni EU. To je oblast, ve které technologie se velice rychle mění a je příliš brzy na to, abychom si představili Eh, některé eh, specifické eh, změny. K tomu se vyjádříme později. A potom je to podíl obnovitelných zdrojů na 14%, takže je to 27 a více do roku 2030. To znamená, že do té doby Evropská unie alespoň zdvojnásobí svůj podíl čisté energie. Třetí cíl to je šetření energií. My chceme od alespoň 27 navyšovat energetickou účinnost. Toto číslo je indikativní, podobně jako v těch předchozích programech. A e, vztahuje se těm projekcím roku 2030 na základě stávající technologie a spotřeby. V roce 2020 toto bude revidováno s ohledem e, na e, ten, těch 30 které byly stanoveny. Chceme šetřit energii tím nejistějším způsobem, chceme snižovat také naši energetickou závislost. To je také důležité pro nás eh, všechny. Já vím, že mnoho eh, poslanců má svá přesvědčení o energetické účinnosti. Až budou eh, relativní legislativní návrhy na stole, tak vá, můžete dát zaznít vašemu hlasu. A poslední cíl, to je propojení energetické. Propojení pomáhá nabídce i poptávce v přezeničním propojení a také zajišťuje situaci v případě, kdy se snižuje domácí energetická produkce. Cílem je, abychom měli propojení elektrické, které bude 15% eh, eh, do roku 2030. Zde chceme mít zelené projekty, eh, chceme, aby po celé Evropské unii toto fungovalo, chceme zaměřit na konkrétní projekty v oblasti elektřiny a plynu a chceme takto vybudovat skutečně projekt eh, energetické unie. To je projekt, který je velice důležitý. Vážné poslankyně, vážení poslanci, diskutovali jsme o socioekonomické situaci. Protože eh, krize se protahuje déle, než jsme se domněvali, ale poté, co došlo k návratu stabilitě eurozóny v roce 2014 slabina eh, růstu byla velkou částí brždění potenciální, našeho potenciálního růstu, eh, který je zatím 0,5 půl procenta tedy, což je eh, a výsledkem toho je zvýšená nezaměstnanost. Neexistují zázraky. Růst je součet navýšení uh, Eh, produktivity a počtu zaměstnanců tím, že máme nedostatek eh, pracovních příležitostí, vede to eh, spíše k, zpáteč, k zastavení růstu. Máme tady také externí faktory, které hrály negativní roli. Geopolitická nejistota, a e, také e, aktivity zemí BRICu, zejména Čína, Brazílie, Rusko a e, jejich aktivity velice zatížily možnosti vývozu Evropské unie eurozóny. Co se týče slabých stránek naší ekonomiky, to ne, rozhodně nezhoršilo situaci monetární. Co se týče rozpočtu, orientace nezatížila konkurenceschopnost v roce 2014. My jsme obstáli ve zkoušce flexibility v rozpočtové politice tím, že jsme zdůrazňovali nejenom eh, ty deficity, na které se chceme soustředit nominálně, ale na strukturální deficity. A chtěli jsme překonat eh, právě tu mez stanovenou Maastrichtcem nad 3 Eh, co se týče strukturálních reform, jednalo se přece jenom o zlepšení fungování trhu práce bojovat eh, proti tomu, aby tady došlo k rozlišování na insidery, ti, co jsou uvnitř a outsidery, ti, co jsou venku. Máme tady situaci nouze, eh, zejména mezi ženami a mládeží. Musíme se vytvořit jak jednotný digitální trh, pracovní trh a také jednotný trh pro inovace a výzkum. Evropská unie přivítala vytvoření nové komise, která bude stimulovat další investice ve výši zaručit dodatečných 300 miliard euro. Odpovědnost nesou také členské státy za provádění strukturálních reform, ale také za provádění investicí. Jedná se tady také eh, o stimulaci jak nabídky, tak poptávky. Současná ekonomická situace je komplikovaná, protože my neznáme pouze nebo nevidíme pouze slabý hospodářský růst, ale de la zone euro ale příliš nízkou inflaci. A to zatěžuje veřejné zadlužení a tudíž je to nevýhodné pro investice a také to zatěžuje zadlužení, e, které je už bez tak vysoké. Je třeba, abychom mobilizovali prostředky bez obav, bez nějakých obsesí a bez jakýchkoliv ideologií, a abychom našli krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá řešení, abychom se vrátili k těm zásadním monetárním cíl, k těm zásadním cílům hospodářské a měnové unie. My si všichni uvědomujeme, co je třeba udělat. Eurozóna vyžadovala jménem čtyř prezidentů, aby se vytvářela zesílená koordinace. Podle mého názoru je to skutečně nezbytné proto, aby došlo k opravdové eh, hospodářské a monetární unii, což je cesta, kterou jsme se vydali od roku 2012. Co se týče zahraničních záležitostí, Jednotliví aktéři mluvili o hrozné vypuknutí eboli. Vzhledem k eh, závazkům eh, a dokonce během tohoto eh, setkání jsme společně dosáhli částky 1 miliardy euro v boji proti vypuknutí eboli. Tyto peníze nyní musí být investovány pro dobrou věc. A také jsme zdůraznili, že koordinátor pro ebolu EU nebude komisař Stylianides. Evropská rada poté diskutovala otázku Ukrajiny, eh, tak jak už učinila během všech našich setkání od března a bude i nadále takto pokračovat, eh, jak to bude jen nutné. Eh, vyzvali jsme Ruskou federaci, aby převzala svou zodpovědnost za plnou eh, implementaci Minské eh, dohody. Energetický obchod na zimu je pozitivním krokem. Eh, také volby v Donbaské oblasti tady ovšem byly negativní. Pane předsedo, vážení poslanci, jak jsem již zmínil, Evropská rada byla poslední, který jsem byl předsedou. Vůči oksomnosti si řekli nashledanou a já jsem se s nimi podělil o to, jak jsem se vždycky snažil konat jménem evropských nebo jménem evropských zájmů. To není něco abstraktního. Je to vý víc než suma, nebo součet 28 národních zájmů, ale e, rovněž jde e, o to, abychom se dostali v rámci 28 dohromady. Je, ne, ne vždycky jsme se všichni dohodli, e, ne vždycky šlo o jeden cíl a někdy to se museli o různé věci přetahovat, ale společně členové Evropské rady spolu s ostatními institucemi ukázali jednoznačně, že Unie 28 zemí může fungovat. Plně jsem si vědom toho, že další pětileté období bude stejně tak klíčové jako to předešlé. E, potřebujeme výsledky, co se týče růstu a pracovní příležitostí, abychom znovu získali důvěru evropských občanů. A těchto předešlých pět let e, nám také ukázalo, že instituce Unie mohou spolupracovat. A jsem vděčen e, za toto předešlému předsedovi Evropské komise Jose Manuelu Barosovi, s kým jsem, kterým jsem velmi dobře spolupracoval od prvního dne až do posledního týdne. A také jsem na nejvíc vděčen eh, dvěma předsedům eh, Evropského parlamentu, eh, s kterými jsem spolupracoval, panu předsedovi, s kterým jsem měl privilegium pracovat, pan prezident Jerzy Busek a pan předseda Martin Schulz. Měl jsem také celou řadu kontaktů s mnohými z vás. Samozřejmě, že Někdy máme názor, eh, rozdílné přístupy k věci. Eh, instituce podle mého názoru eh, nejsou vždy neproblematické, ale sloužíme stejnému účelu, u jedné věci evropské, což konečně znamená blaho našich všech občanů. A vím, že to je právě hybnou silou všech našich institucí, které každé, každá svým způsobem jsou velice blízko evropskému názoru Evropské radě a vám, Evropskému parlamentu. Děkuji vám za pozornost. Äh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A teď poprvé na otevřené konferenci předsedů tady máme nově zvoleného předsedu komise. Pane Junkra, dávám mu slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já nehovořím poprvé před vámi. Dokonce mám pocit, že v posledních měsících jsem tady hovořil příliš často, respektive musel jsem hovořit na základě vašeho pozvání. A proto e, si myslím, že bych tady nemusel detailně představovat program nové komise, protože toto zasedání nebylo svoláno proto, abychom hovořili o pracovním programu nové komise. To bude představeno za několik týdnů. Měli bychom hovořit o posledním zasedání eh, Evropské rady, jehož jsem se mohl účastnit. Patří ke specifikům institucionálních procedur Evropské unie, že jsem se účastnil čtyř Eh, zasedání Evropských rad, aniž bych byl ještě předsedou Evropské komise, ale pan předseda eh, von Rampoy mě pozval na tato zasedání a bylo to výborné, protože jsem se musel nejprve se vším seznámit. Účastnil jsem se celkem 120 zasedání Evropských rad a proto překvapení nebyla velká. Já bych nerad komentoval výsledek Evropské rady eh, ve vztahu k energetice, ke klimatickým změnám a tak dále protože já jsem vlastně nebyl autorem těchto závěrů, i když je sdílím, sdílím závěry, eh, které vzešly ze zasedání Evropské rady. Místo předseda komise, který má na starosti energii, byl pověřen tím, aby skoordinoval a skomponoval veškerou hudbu, kterou bude zapotřebí pro realizaci těchto závěrů. A rád bych také pozval pana místopředsedu Ševkoviče k tomuto otevřenému zasedání, aby vás seznámil s iniciativami, aktivitami, návrhy a plánem komise a pan komisař Kaněte, který má na starosti boj proti klimatickým změnám, a e, také má ve svém portfoliu energetickou politiku, udělá vše proto, aby v prosinci 2015 Evropská unie mohla představit koherentní společný postoj v tomto ohledu a e, zejm, velkou pozornost jsem věnoval při zasedání Rady hospodářským otázkám, zejména e, schůzce eh, eh, zástupců státu eurozóny. Já jsem byl velice spokojen, eh, že jak Rada Euro, tak Rada, Evropská rada jako taková schválila program, který jsem vám již oznámil během v ten den, kdy jsem se představil, bylo to 15. července a Představoval jsem vám tento program ne proto, že jsem se domníval, že jsem nějaký Ježíšek, který splní všechna přání, ale že je třeba, aby se tu něco učinilo. Nemohu eh, vám teď prezentovat detailně celý program investic. Já budu předsedat prvnímu zasedání komisi, komise zítra ráno a Myslím si, že to bude velice významná práce, protože tam zahájíme jistě vyjednávání, aby se kolegium komisařů dohodlo na velké ose programu, jak tyto investice rozdělit. A bude se jednat o propojení soukromého a veřejného sektoru v Evropě. Pakliže velký deficit eh, znamenal brzdu růstu, je třeba, abychom teď toto partnerství propojili a abychom tedy investovali, abychom spojili politiky eh, ekonomické a monetární pro politiku orientovanou na hospodářský růst a na zaměstnanost. A byl jsem skutečně hrdý, že jste mi svěřili ten úkol eh, předsedat eh, komisi a předsedat také eurozóně ve své době, abychom a protože jsem jako předseda euroskupiny měl tu příležitost účastnit se jednání eh, během dvou let. Dnes jsem rád, že tady máme čtyři eh, předsedy této skupiny a v prosinci eh, budeme moci stimulovat další rozvoj eurozóny protože je třeba dosáhnout zde významného pokroku, již se je určitý úspěch podařil. Předseda, pane předsedo, já chci spolupracovat co možná nejúžejistě s Evropským parlamentem. Jak jsem tak již činil za posledních dekád, ať už jsem byl eh, ministr či předseda vlády, takže jsem tu zpátky a uvidíte mě eh, zpátky, až si to budete přát, i když si to nebudete přát. Děkuji, pane předsedo komise, a teď má slovo za frakci EPP, pan Weber. Vážení páni předsedové, nejprve bych chtěl něco říct k výsledkům rady a panu Van Rompuyovi poděkovat, protože v radě oficiálně eh, komise eh, byla přijata, to bylo i rozhodnutím nás, Evropského parlamentu a tím pan jean Klon Juncker může nastartovat svou práci. Za to všechno srdečně děkujeme. Je pozitivní, že první setkání po eh, těchto oficiálních rozhodnutí FCOP proběhlo. Pan jean Klon Juncker se setká se svými komisaři. Toto je všechno hezká souvislost. Nejprve k našemu hlavnímu tématu energie a klima. Za frakci EPP bych chtěl důrazně říci, že pan, to, co říkal pan Herman von Rompuy, mm, je to výsledek důležitých, eh, je to důležitý zásadní signál, že my, Evropská unie, se můžeme sjednotit na takovýchto cílech. Je to důležité, protože Evropa je globálním příkladem, bylo tomu tak i v minulosti, se všemi cíly, které jsme, si, které jsme si stanovili, bude tomu tak i do budoucna. A doufáme, že tento signál eh, pro Paříž eh, bude mít svůj dopad, mm, bude mít dopad na globální úrovni a i nadále doufáme, že v Paříži se podaří eh, se dohodnout na závazném cíli a eh, to nejenom na eh, cílech nezávazných. Myslíme si, že 40%, ehm, když tak podíváme na eh, dopad na veřejnost, že to nesmíme bagatelizovat, protože když si uvědomíme, že ehm, od roku 90 až do dneška jsme ušetřili stejně tolik, jako jsme si eh, stanovili na dalších 10 let, tedy za 20 let ehm, bylo ušetřeno přesně tak, jako to má být eh, v příštích deseti letech, tak to jednoznačně je ambiciozní cíl a tím by se Evropa neměla sama zhazovat nebo snižovat. Za frakci EPP bych však chtěl mm, říct, že při všech krocích, které se teď teď dělají, e, nesmíme zapomínat na e, realitu. Chceme se e, pokročit ku předu, ale zároveň nechceme globálně jaksi od toho utéct. A na to musíme vždycky pomýšlet energetická politika, klimatická politika, ta je propojena s cenami za energii a protože máme slab, slabiny v oblasti růstu v Evropě, tady toto všechno musíme mít před očima. K onomu snížení bych rád ještě řekl jednu věc problémy Eh, eh, přijaté se snížením eh, vždycky vznikají v konkrétní oblasti. Při u obecných stanování cílů jsme si zajedno, když diskutujeme o žárovkách nebo o kávu, stroji na kávu po celé Evropě, tak pak vznikají diskuze, které bohužel vznikají a které bohužel nevždycky dopadají pozitivně pro Evropu nebo nemají vždy pozitivní dopad na lidi. A proto musíme společně, jak řekl pan Juncker, zvažit v komisi, jak obě věci uvést do správné rovnováhy. Ústřední přitom musí být to, aby členské státy při rozhodování, která tady mají být učiněna, a sice se, eh, aby byla energetická účinnost prakticky uvedena v praxi, tak, aby to mělo svou váhu, aby se ty státy nevymlouvaly. Musí to být eh, společným rozhodnutím a není možné, aby tato rozhodování nebyla eh, odsouvána do Bruselu. Co se týče energetických sítí, tady bylo částečně dosaženo průlomu, zvláště v odlehlých oblastech, tam se chceme závazným způsobem dostat ku předu, to se prostě musí udělat a doufám, že se nám to podaří těmito rozhodováními. A v případě jednotného trhu, vnitřního trhu, tady určitě jednou z velkých otázek mm, mm, budou eh, trhy, které máme podpořit v Evropě, rozštěpené trhy eh, a také trvalé eh, zdroje energie by měly být uchovány. A poslední myšlenka k energetické politice mm, v dokumentu Rady bohužel je naznačena pouze otázka postupu. A sice Rada si vyhrazuje při, v otázkách energetických je, je, udržet jednomyslnost. A myslím si, že náš pan předseda to na zasedání jednoznačně řekl, že v současné době době eh, to není v souladu se smlouvami. Eh, smlouvy, eh, to jsou takové zásadní usnesení do budoucna, týká se to i energetické politiky, komise předkládá návrhy a pak se parlamentárně v jednotlivých grémích rozhodne. Já bych to chtěl jen podpořit, co říkal Martin Schulz na zasedání rady. A sice z našeho pohledu Evropská rada se při těchto otázkách musí držet, no má držet smluv. Za druhé, ještě dvě témata, která nebyla na pořadu jednání, ale v Evropské radě eh, se postaralo jakýsi rozruch. Jednak eh, vyjádření Davida Camerona eh, k jeho změněnému propočtu příspěvku. Naformuluje to takto na hlavu. Je to, myslím, u vůči osobností Evropské rady špičkového politika Evropy, tam to nepřísluší ne, ne mu to takto, u takovéhoto špičkového politika a proto jsem to chování považovala za dosti obtížné. I tady prozba, aby se dodržovala eh, pravidla, jestliže Evropa dělá dohody, tak by je měla respektovat i Velká Británie. A druhá věc, která také nebyla na pořadu jednání, ale také se postarala o velkou diskuzi, a to byla diskuze italského premiéra Renziho eh, týkající se dopisu komise, odcházející komise o vlastním rozpočtu a mm, eh, to je původní citát, eh, nenechme se byrokraty v Bruselu předepisovat, jak máme utvářet náš, rozpočet. Eh, tyto dva body bych chtěl, ehm, chtěl bych chtěl něco říct, protože pane eh, van Rompuy, vy jste eh, už vy odcházíte jako předseda rady a možná bych mohl sformulovat tuto otázku, jestli takovéto chování v radě, jestli se o něm nějak otevřeně hovoří, protože já si myslím, že je to dost nepřijatelné, aby kolegové, kteří podporují takováto usnesení, nebo alespoň jejich předchůdci podpořili taková usnesení, aby se chovali takovýmto nepřijatelným způsobem a aby se takto o Bruselu vyjadřovali, něco, co částečně podpořili dříve. Podle mě by to mělo vést k tomu, že ostatní šéfové vlád by měli hovořit jasně a říct, co to má znamenat takovéto chování. Eh, přece jste u toho byli, když jsme se na tom dohodli. Možná byste eh, nám mohl dát takový, po, po, poinformovat o tom, jak se tady otevřeně pak mluví a jestli se mluví otevřeně, anebo jestli se takové chování trpí vzájemně. K tématu růst. To, co říkal náš pan předseda eh, komise, to bych chtěl podpořit. Včerejší čísla, která byla přeložena k aktuálnímu vývoji růstu, jsou nejsou taková, jaká bychom si přáli a proto bych poprosil členské státy, eh, aby podpořili pana Jean-Claude Junckera, až teď bude předkládat svůj balíček. A v neposlední řadě bych eh, rád využil příležitosti a jménem EPP zde v parlamentu já sám jsem nemohl si úzce spolupracovat, protože eh, jsem novým předsedou frakce, ale jménem celé frakce bych panu eh, von Rompuyovi rád poděkoval protože dal tvář eh, tomuto, této funkci jako nová funkce po vzniku Lisabonské smlouvy ehm, dal tomu svou tvář, jak jste dneska řekl, měl svůj vlastní styl, dal tomu svůj ráz a myslím si, že je dobře, že jste tento styl měl a také vám to sluš, tak to slušelo a bylo to dobré pro tento, tuto funkci. Ehm, je to vlastně jako funkce, manželská funkce, musí zastávat různé zájmy. Je to jako makléř, který musí zastávat zájmy různých zájmů. A z historického hlediska si můžeme ehm, připomenout, jak cenné to je, že dnes máme takovéto grémium, kde eh, eh, státy se pravidelně setkávají a ehm, kontroverzně, ale přes, stále přesto snaží bojovat, i když se přou a snaží se o to jít společnou cestou cestou. Ehm, pro nás, pro Evropu, je to obrovský historický úspěch, že tato grémia a tuto spolupráci a spolupůsobení máme a pod vaším vedením ehm, došlo ještě k značným vylepšením. A také bych rád poukázal na to, že v krizi Eh, sice to intergovernmentální bylo eh, takovým mm, kontroverzním prvkem, ale bylo to nezbytné. Eh, vždycky, vy jste vždycky říkal, že se to musí ubírat ve směru evropských institucí, ve směru smluv, které jsme uzavřeli v Evropě, ale i v krizi se muselo jednat. To vy jste Mm, byl, byl férovým vyjednavačem eh, mezi různými oblastmi, které máme a za frakci EPP bych eh, eh, rád panu předsedovi rady poděkoval za způsobem, jak s naší frakcí spolupracoval. Byl jste, pane Van Rompuy, Eh, dobrým průvodčím eh, lokomotivy této Evropské rady. Eh, na příštím nádraží předáte novému průvodčímu nebo lokomotivy Donaldu Tuskovi a jménem naší frakce bych vám rád popřál vše dobré do dalšího životního úseku. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Webere. A slovo má nyní pan Pitela. Socialistische Fraktion. Socialistická frakce. Děkuji vám, pane předsedo Šulci. Rád bych se připojil k ocenění a vděčnosti, kterou jste vyjádřil vůči panu předsedovi Rady Van Rompuyovi. Neměl snadnou úlohu, byl to nový úkol, obrovská zodpovědnost, kterou na sebe převzal pan Rompuy velice s autoritou a e, s se stylem, jemuž nelze nic e, vytknout. Ohledně prohlášení, které mohou být, která mohou být i taktická na e, radě, e, o tom nechci hovořit, důležitá jsou finální rozhodnutí. Chování italské vlády je samozřejmě kolegy, chování, které nemůžeme takto tolerovat, nemůžeme spochybňovat nebo dovolit, aby se spochybňovali pozice, které jsou jasné a pozitivní vůči Evropské unii. Chci se zmínit o dvou velkých tématech, která byla probírána na radě. Klimatická e, změna, zahraniční politika, energetika. Mně se velice líbilo, jak slavnostním způsobem pan Jean-Claude Juncker prohlásil ve Štrasburku, že toto je poslední šance my musíme pochopit, eh, že je důležité, že pan Juncker třeba, že velice sympatická osoba, eh, musí hovořit i, i takto jasným a přísným tónem. Já zcela sdílím tento přísný tón, protože Evropa nemá budoucnost, pokud se nám to ještě jednou nepovede. Nesmíme neuspět ohledně nezaměstnaných, eh, ohledně nejisté práce, nezaměstnanosti mládeže. Nesmíme neuspět eh, u makroekonomických nevyvážeností a eh, různě situací v jednotlivých členských státech. Nesmíme neuspět ve světě, který nás potřebuje. Musíme se zaměřovat na růst investice a to nám poskytuje významnou perspektivu. Ještě jednou chci zopakovat, eh, že tento balíček musí být správně chápán, eh, musí být vyváženě chápán, protože to musí vyváženost veřejných i soukromých eh, finančních prostředků. Je zapotřebí kontrolovat výdaje, definovat a sdílet cíle. A parlament, náš Evropský parlament, musí být přidružen k této diskuzi, musí se ji účastnit musí docházet ke změnám, které e, objímají mnoho různých e, politických oblastí. My máme obrovskou tvůrčí a formující e, příležitost. Potřebujeme nadále konsolidovat veřejné finance, vytvářet pracovní místa, a v, té, v této souvislosti využívání flexibility a paktu stability a růstu je zásadní aby nám umožnilo využívat ty finanční prostředky, které jsou nezbytné k tomu, abychom e, dosáhli kýženého úspěchu. Chci se zmínit o surrealistické situaci evropského rozpočtu. Je tu riziko bankrotu. Narůstají e, platby které nejsou splaceny a e, to snižuje důvěryhodnost Evropského parlamentu. Co, co říci výzkumníkům, studentům, malým středním podnikům, místním společenstvím, regionálním společenstvím. Tato situace ukazuje, že evropský rozpočet může podporovat politiku růstu a rozvoje pro celé evropské území právě v tak delikátní fázi, v níž se nachází každá z našich zemí. Setkáváme se s závažnými ekonomickými a sociálními problémy v každé z našich zemí. Eh, klimatická otázka je druhá věc. Já eh, si myslím, že ten dosažený kompromis pro nás je to minimum, ze kterého opravdu nelze uhnout. My jsme očekávali víc, tady úplně nesouhlasím s kolegou Weberem. Ale máme určité společné stanovisko a na jeho základě můžeme dále revidovat situaci a vydat se příští rok do Paříže. Já to chápu spíše jako výchozí bod a nesmíme opomenout, eh, že nás čeká schůzka v roce 2015, nová mezinárodní dohoda, že potřebujeme nutně závazné cíle, protože bez závazných cílů je nemyslitelné zastavit e, oteplování e, země a e, zastavit to oteplování nad 2 stupně. Neúspěch by měl závažné důsledky eh, ohledně přírodních zdrojů, dalších válek pro, kvůli vodě a potravinám a eh, další problém. A nakonec problematika z, politiky zahraničí. Já bych vás chtěl upozornit na to, co e, říkala paní Federica Mogherini ohledně Burkiny Faso. To, co se tam děje nyní v těchto dnech. Dochází tam k lidskému, občanskému a politickému dramatu. Myslím, že bychom měli pevně odsoudit využití nebo převzetí e, moci zbraněmi. A měli bychom podpořit e, lid Burkiny Faso, která žádá demokracii, který žádá demokracii. Eh, žádáme, aby eh, moc byla předána občanským eh, institucím na základě občanských civilních operací, aby se tam jednalo na základě institucionálního řádu a aby se v tomto dosáhlo pokroku. I o Africe bych rád řekl, vážení předsedové, musíme přejít od slov k činům, překonat tu krátkozrakost a povrchnost, která nám bránila v tom, abychom využili našeho fyziologického vztahu, prvního partnera, spojence a přítele velkého afrického kontinentu. Děkuji. Pítela. Panu Pitelovi. Za afekci ECR pan Kamal má slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád začal tím, eh, že se vyjádřím k radě. Naše skupina eh, SR vítá eh, to, že rada má takový velký cíl snížení emisí do roku 2030. Vítáme to, že Evropská unie má cíle v obnovitelných zdrojích a že to nejsou jenom konkrétní národní cíle, ale že tady máme obecné stanování cen, investice do trhu a energie a také inovace. A jsme motivováni v tom, že rada zdůraznila to, že že musíme se do toho pustit společně a to eh, způsobem, který bude co do nákladu eh, účinný. Ale než abychom eh, si podkovávali jim větev a gratulovali si, měli, měli bychom dosáhnout cíle 40%, musíme si ale uvědomit, že je tady svět mimo EU. Musíme také ukázat, že tady máme významnou závaznou dohodu a to musíme ukázat na setkání v Paříži. A musíme vidět, že jakákoliv dohoda by neměla smysl, kdybychom my snižovali emise, ale Spojené státy, Čína, Rusko, Indie, Brazílie a ostatní státy tak nečinili. Také vítáme eh, oznámení eh, o ebole a pokusu eh, věnovat se těmto záležitostem. Ale rád bych obrátil pozornost k tématu, které tady bylo nadneseno několika předešlými řečníky. A sice nešťastné téma, které provázelo summit, takzvaná technické uspůsobení rozpočtu. Pan předseda Juncker řekl, že si přeje více politickou komisi. Ale jistě někteří z nás mm, zažili tuto politiku a musíte, musíme říci, že to je potenciálně politická letecké eh, disaster. Ano, můžeme říkat, že je to čistě technická záležitost, ale když já hovořím se svými voliči v Británii, když hovořím se svými přáteli v Nizozemsku, v Řecku, tak doslovně eh, si říkají, jestli to je nějaký vtip. Eh, mí řečtí přátelé mi říkají, poté, čím jsme si prošli v posledních letech, tak po, po, po úsporných opatření nám říkáte, abychom si půjčili více peněz, tak abychom to mohli splatit komisi, aby oni to mohli dál, dát Německu. To má být to je politika této situace. Mí britští voliči mi říkáte, okamžik, my jsme tady měli docela eh, dobrou výkonnost v posledních letech a teď se zdá, že jsme za to trestáni. Eh, Zatímco eh, země jako Francie zdá se, že jsou jakoby odměňováni. Takže toto je způsob, na, jak se na to nahlíží a to je celá politická dimenze situace. Takže komise chce být více politická a chce eh, eh, se eh, více mluvit k lidem. A to znamená, jsou, můžeme říct více nebo méně, nebo se používají faráze jako politické přizpůsobení se. Toto musíme se tomu věnovat na politické úrovni. Určitní soudní dvůr zítra vydá svou zprávu. Víme, co řekne. Můžeme teď argumentovat tím, že jde o členské státy, aby nebyly všechny zodpovědny. Ale voliči toto slyšet nechtějí nechtějí, nechtějí slyšet um, to, co se objevuje na webových stránkách. Říkají, proč um, um, Evropská unie uh, toto nedělala 20 let. Mě, chceme mít angažovaného komisaře pro kontrolu rozpočtu a musíme se věnovat těmto problémům. Takže i nadále musíme se zasadovat za čistší svět, musíme uh, nesmíme jenom žádat členské státy více peníz, peněz a musíme přesvědčit naše voliče v členských státech. Rád bych ukončil, pane Van Rompuy, tím, že, vám, že se před vámi skloním. Uh, já si myslím, že mnoho mnoho, jsem zažil mnoho politiků a myslím si, že jste byl velmi dobrým vyjednavačem mezi členskými státy a ostatními aktéry. Myslím, že už to řekli různí lidé v různých zemích. A jako poslanci jsme oceňovali vždy vaše vztahy s Evropským parlamentem. Vím, že jste, že vám pomáhal Richard Kobit, bývalý eh, poslanec, váš poradce a teď je zase poslancem, ale také vím, eh, že vám také pomáhal usnadnit různé kontakty jménem celé skupiny ECR bych vám velmi rád poděkoval za vaši práci v posledních letech a přejeme vám vše dobré do budoucna. Děkuji mnohokrát, pane Kamele, a slovo má nyní za Alde pan Ferovštad. Děkuji vám, pane předsedo. Dnes je to trochu jako výměna stráží. Odcházející předseda Evropské rady, pan Van Rompuy, je zde a já bych jej rád eh, zde pozdravil a chtěl bych mu poblahopřát k, k tomu, čeho dosáhl. A také bych rád eh, přivítal zde eh, pana předsedu komise eh, a poblahopřál mu k tomu, co vykoná. Popřál mu všechno nejlepší. Já vím, že eh, máme hovořit o výsledcích rady, ale upřímně v tisku se moc nehovořilo o těchto věcech. Tam se hovořilo spíš o incidentu Cameronovo incidentu, který má pravděpodobně novou strategii a to vytvořit krizi na každém evropském summitu. Pokud to půjde, tak každý týden. Já si myslím, že to je špatná strategie, protože, eh, protože eh, voliči mají vždycky raději eh, originální škopy a on tímto kopíruje UKIP. Toto je opravdu šílené a je to proti základním pravidlům Evropské unie. A to bychom měli skutečně říct. A musím říci, a to je velice vzácně, co se mi to stává, pane Kanole. Jednou se souhlasím s panem uh, Uh, ano, je to špatný systém, který takto existuje. E, technicky se dělá přizpůsobení, komise pošle nějaký dopis, řekne, vy jste dostali peníze a dostanete peníze z Evropské unie a zase jiní e, musí vrátit peníze do Evropské unie. On také musí říct B, když řekl A, protože my víme, proč tady tento systém je. My víme, proč je takový dot, protože rozpočet Evropské unie je založen na příspěvcích státu, nikoli na skutečných vlastních zdrojích, tak jak to bylo původně napsáno ve smlouvě o Evropské unii. Takže, pan Cameron, pokud si přeje změnit systém těchto technických uspůsobení, tak ať se tím řídí. Požadavky Evropského parlamentu zde jsou, je, jsou to také e, žádosti Evropské komise, abychom se vrátili k původním hladinám rozpočtu na základě vlastních zdrojů přímého financování občanů, a nikoli na základě technických e, uspůsobení a e, nebo příspěvků členských států. Ohledně začátku práce nové komise, bych chtěl říci, mm, Jean, Jean Claude, já vím, že máte nový website. Vy to ještě nevíte? Nádherné webové stránky máte. Možná jste ještě neviděl, že máte e, dokonce e, nový barevný plakát na Berlemontu. Možná jste viděli i, co je tam. Nová hvězda pro Evropu. Tak se to jmenuje. E, pro naše politickou skupinu já doufám, že že se bude řídit tím, že tu, pro tuto novou hvězdu pro vás jednou důležitou věcí že je třeba se pohnout za ten mezivládní eh, systém, že se musíme eh, zaměřit na to, co udělali už američané v roce 2010. Eh, podepsali zákon o znovu nastartování a to jim pomohlo, aby znovu budovali infrastrukturu energetiku a aby mohli poskytnout finanční incentivy, pobídky malým podnikům a rodinám a v roce 2011, 12, 13 už neměli takové problémy. To nastartovalo ekonomický růst eh, eh, od až 3%, od 2 až 3% v tomto roce. A to je opravdu věc, kterou bych chtěl říci. A to je něco jiného než eh, těch pár milionů eur ze stávajících rozpočtových řádek nebo z peněz Evropského parlamentu. Pokud chceme eh, skutečně znovu nastartovat ekonomiku, tak ji musíme něčím podnětit a podepsat takovýto právní akt. A takovýto balíček bychom potřebovali v následujících dnech. A po té poslední dekádě opravdu, po té, co jsme ztratili, eh, tak již nemůžeme si dovolit ztratit a prohrát ještě jednou. E Za frakci GUE má teď slovo pan Lierik. Děkuji vám, pane předsedo. Páni předsedové, tak jak už to řekl pan předseda Rompoy, poslední zpráva expertů o klimatu je mimořádně významné. A je třeba, abychom naléhavě rychle reagovali. A to souvisí s tím, že třeba, aby Paříž měla v roce 2015 skutečně úspěch oznámení, eh, která již jsme slyšeli, jsou zneklidňující, protože teď cituji, eh, klimatické změny mají nevratný dopad a eh, koncentrace CO2 dosáhla nejvyšší úrovně za 800 let. Za 800 a e, víme, že Evropská komise chce předložit návrhy, musíme si je prostudovat. Již tady zaznělo, že e, musí být nastartována tato nová cesta a je třeba, abychom e, více dohlouby diskutovali o celé řadě záležitostí, kterými trpí současná Evropská unie. To je diskuse mezi námi, kde máme jistě rozdílné názory, ale domnívám se, že například ta konkurenceschopnost, o které jsem hovořil v nejrůznějších sektorech, tak jako v sektoru dopravy, není přizpůsoben pro cíle, který bychom tady chtěli dosáhnout. Například pokračovat v upřednostňování nákladních vozů, místo podpory železnice to rozhodně nejde s měrem, kterým bychom se chtěli ubírat jako Eh, například eh, zemědělství, eh, projekty, které se týkají vody. Myslím si, že je třeba, abychom hájili ekologii více stejně tak, jako je nutný boj proti klimatickým změnám. Co se týče hospodářských příležitostí, slýcháme, že třeba bychom upřednostnili břidličný plyn či jiné zdroje a to ale znamená, že by se jednalo proti tomu, co, jaké závěry schválila rada. Domnívám se, že nelze dospět k účinným výsledkům, nedosáhneme-li nového typu pokroku v Evropské unii, nového systému produktivity eh, na čistých, méně znečišťujících ekologií, vytváření nových pracovních příležitostí, dobře odměňovaných a také ekologických projektů. Proto je třeba, aby se nastartoval veliký plán a je-li to váš návrh, pane Junkere, je třeba ho podpořit. Velký plán infrastruktur pro dopravu, vodu, energetiku, bydlení na základě eh, nové energetické komplexe, ale v rámci veřejných služeb. A co se týče finanční angažovanosti, jak je to schválila konference v Kodani eh, každý velice dobře eh, vidí, že euro si nevede zrovna dobře. A vidíme, že nemáme dostatek zdrojů, jak potírat například takové jevy, jako je ebola. A musíme také chránit lidská práva i uprchlíků. A tato problematika je velice aktuální. Co se týče rady a parlamentu, stále více se blížíme návrhům týkající se snížení se o 70 do roku 2050, abychom zabránili oteplování. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám, pane Erike, a za zelené má nyní slovo pan Lamberts. Děkuji vám za slovo. Já plně sdělím, co bylo řečeno. Nebudu to opakovat. Pane Van Jasně, vidím, můžeme se dívat na věc tak, jako že sklenička je poloplná nebo poloprázdná. To platí i o klimatických záležitostech. Z pozitivní stránky mohu říct, že alespoň 40% snížení CO2, to je hodně pro tuto eh, planetu a e, zde v tom nepochybně má vedoucí úlohu Evropská unie. E, vedeme tedy zbytek světa, chceme být e, a jsme ambicioznější než všichni ostatní, ale pokud se podíváme na ty požadavky, které to vyžaduje, které my chceme, nejen od sebe tedy, ale od našich konkurentů, od planety, tak přesně touto cestou je třeba jít. Chce to tedy alespoň 40 a nad to, co je již nyní závazné, potřebu, eh, můžeme říci, že to, co je závazné, nestačí k tomu, abychom dosáhli těch cílů, které si přejeme. Eh, můžeme říci jako eh, činili, že zapotřebí hovořit o diferencovaných zodpovědnostech a že musíme tedy se na to dívat z více pohledů. Dvakrát dvacet sedm. To je mm, cíl obnovitelných zdrojů, který je závazný v EU. Jak chcete právně toho vůbec dosáhnout, aby tento závazek byl e, realizován? To jsou dva cíle, které tedy mm, existují e, v balíčku, máme tři, balíček 2020, ale ten, ten e, cíl, který je jasně vysloven a je definován a e, je měřen, tak toho bude dosaženo. My, když nejsme e, konfrontováni s klimatickými změnami, e, tak si nebudeme dávat jasné cíle v životním prostředí, které, se souvis, které souvisí také s ekonomikou. A my jako Evropané se musíme rozhodnout, jakým způsobem Eh, eh, budeme toto vést. Zda chceme průmyslovou revoluci u nás nebo u našich konkurentů. Evropa tedy zpomaluje. A právě k tomu my jsme dosáhli, že my zpomalujeme rytmus u obnovitelných zdrojů a ten, tato oblast má eh, strategický význam kolem nás jsou všichni poskytovatelé fosilních zdrojů. Jako první je to Vladimír Putin. A pokud eh, my eh, se jasně nestavíme za obnovitelné zdroje, tak budeme ještě více závislí na nich. Musíme nad tímto vším eh, uvažovat a ty cíle musí být závazné. První kapitola závěru rady zní takto. Rada si poskytuje tedy právo revidovat veškeré oblasti ve všech detailech, Evropská rada, tedy předsedové vlád a států, to tedy není legislativní postup takový, jaký předkládají smlouvy. A to ještě, že budou jednat jednomyslně. Evropský parlament jako kolegislátor pak je, pak je v takové situaci, že se mu řekne, že už takto jsme se těžko domlouvali, tak už prosím na to eh, eh, nesahejte. Já si myslím, že se musí postupovat interinstitucionálně. Děkuji mnohokrát. Eh, pane předsedo, ano, Není to krásné, eh, já tady souhlasím s těmi, kteří jsou zde. Eh, je to poslední eh, setkání s panem předsedou. Pane von Rompuy, vy jste sem přišel a mluvil jste o Evropské radě, o Ukrajině a o energii, ekonomii a to všechno zdá se být něco jako business as usual, ale také jsem vám naslouchal v posledních pěti letech a rád bych vám vyjádřil, vyjádřil kritiku toho, co jsem slyšel. Hodně z tohoto času jste mě připomínal mm, na ty, z, z pana, pana Kalakaliho staré, ze starých dob. Muže, který říkal světovém tisku, že nebyli žádní američané v Iráku, že nikdo nepřišel do Bagdádu. A potom z toho jsme hodně viděli, víme, jak nešťastné to bylo jméno. Byla to okamžik. A ještě musím říct, že je smutné. Dovolte mi, abych ukončil. Okamžik, počkejte. On, e, musím říct, že je smutné, že musíme říct, že něco podobného e, jsme zažívali za posledních pět let. Okamžik, pane kolego, tak toto nejde. Tak toto nejde. Vy teď, e, prosím, toho necháte. Nemůžete panu předsedovi Evropské rady ho srovnávat s propagandistickým ministrou a srovnávat ho s zástupci krvavé diktatury.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 Pane kolego, prosím, držte se zpátky, to je opravdu víc než to, co je možné v rámci parlamentní dobře míněných kontroverzních debat, to, co je přípustné. Proto, pane kolego, vás vyzývám, abyste eh, se chovala řádně. Prosím, vyhněte se takovýmto výrazům, a nebo pokud já budu předsedou v tomto parlamentu, budete muset počítat eh, se sankcemi. Eh, měl byste to zcela jasně pochopit, prosím. Right. Okay, I will carry on then. Okay. Tak budu pokračovat. Takže, čeho jste dosáhl za mm, pěti lety eh, jako předseda mm, rady? Vy jste pomohl zničit demokracii v Itálii a v Řecku tím, že jste mm, odstranil demokraticky zvolené premiéry. Ale eh, pak, eh, a co přišlo z Bruselu? Také jste dosáhl obrovské nezaměstnanosti mládeži. Teď je to 15% v Řecku, Itálii a v jiných zemích. To je více jak 11, 1 milionu mladých lidí, kteří žijí v zoufalé situaci, nejsou schopni najít práci práci a e, takhle vši, se všem je, daří na kontinentu, nebo Argenty, Argentina, Portugalsko a také Angola. O, zdá se, že všichni ostatní přicházejí do Británie. V posledním e, roce e, jsme měli 227 tisíc lidí, kteří přišli do Británie. Většina z nich přišla z Evropské unie. A toto mělo obrovský dopad. Byl to obrovský příliv lidí, šli dolů mzdy a v některých případech lidé byli vytlačeni z práce. Díky vaší práci a také, pane, vy, pane Van Rompuy, vy jste, my jsme nebyli schopni si tuto situaci kontrolovat, ale to tady se nezastavilo. Vy jste eh, se dokonce rozšiřovali dále eh, na eh, východ, mluvilo se tady o západní Ukrajině, myslím si, že toto je šílené. Ehm, taky ehm, euroskepticismus se začal šířit po Evropské unii. Ehm, volby, jejichž výsledkem byla rozdělená Evropská unie. Říkáte, co se odehrálo minulý rok, ale teď tady máme strašidlo vysoké inflace, to tady vysí nad námi. Pane van Rompuy, myslím si, že vaše pětileté období jako předsedy rady může být zhrnuto třemi D nedostatek iluzí, disper, zoufalství a deflace. A e, z toho, nic z toho, co jsem neslyšel, mě e, nepřinutí ale k tomu, abych změnil svůj názor. Děkuji. Slovo má nyní pan poslanec Borgecio. Děkuji vám, pane předsedo. Společně s dělníky, kteří jeli z Itálie, ze strojního průmyslu, z kovoprůmyslu jsem jel a já bych se rád eh, zmínil nyní o eh, závažných chybách. A měli bychom tedy zvažovat to, co eh, vykonal pan Van Rompuy a to, co vykoná do budoucnosti pan předseda komise. Protože budou mít prostor toto změnit a napravit a současně naslouchat desítkám a desítkám milionů voličů. Na něž se tyto chyby projevily. Jak bychom mohli zapomenout, že se neučinilo téměř nic, já bych se odvážil říct nic, eh, na odbyrokratizaci této evropské konstrukce, která stále ještě, právě jak jsem se zmínil, se vztahuje k negativním eh, výsledkům, jako k problému s konkurenceschopností na celosvětové úrovni. Došlo k chybám, které způsobily, že nebylo možné dojít k záchranám eh, vynikajících oblastí evropského průmyslu. A to je objektivní eh, realita. Průmyslové, průmyslová odvětví stála tváří v tvář celosvětové Eh, konkurenci. A nyní k těm tématům. Eh, jako první alternativní eh, energie. Já si myslím, že bychom neměli pokračovat ve, ve špatné politice. Země místo toho, aby přijímali generalizovanou defiskalizaci, tak se zabývají obnovitelnou energií z fotovoltaického zdroje na základě této metodiky by měly eh, využívat tedy například jen odpad z potravin je zapotřebí, abychom hledali taková řešení, která budou vycházet z reality a e, nebudou interpretovány, e, nebudou interpretována slepě byrokracií, e, protože pak je to těžko snesitelné pro ty, kdo vyrábějí, pro výrobce, malé střední podniky, pro zaměstnance. Rada se zabývala nástrojem, který by umožnil posílení zintenzifikace produkce, optimalizovat eh, přispění sektoru emisí, například tam dochází k odlesňování. Já si myslím, že tady už bylo investováno hodně a ptám se, jak se ještě dá tady něco navýšit v tom kontextu, kdy se od nás žádá, abychom navýšili produkci Takovéto nastavení zemědělské politiky zjevně nefungovalo. Evropská unie naopak musí zaručit, že členské státy budou mít takový systém eh, eh, podnětů, který pobíde, které budou umožňovat, aby se státy řídily těmi eh, původními záměry. A potom jedná se o hlavní směry o e, vyjednání té typu. Tyto podniky e, budou trpět určitými újmami na základě této e, dohody. A to se netýká jen energetické politiky, to se týká zemědělství a dalších. A nesmíme zapomínat, že právě tato odvětví nám přináší velice excelentní výsledky a musíme to je chránit, jak můžeme, abychom chránili Evropu národu, nikoli Evropu bankéřů. Pane, prez, pane předsedo komise Junckere. Děkuji a slovo má nejprve pan Juncker. Děkuji vám, pane předsedo. I have five minutes. Minut, abych odpověděl na všechny argumenty, všechno, co bylo zmíněno, to je krátká doba. A budu se věnovat různým příspěvkům, dvěma různými krátkým způsobem. Několik premiérů, kteří se chovali po eh, radě, já jsem jenom měl takový dojem, eh, je to dlouhá zkušenost, eh, že Evropská rada tady je, aby řešila problémy a ne, aby je rozmnožovala a vytvářela. A po dlouhé období jsem si dělal poznámky a vždycky jsem srovnával, co bylo řečeno v místnosti a co bylo řečeno mimo místnost. A čas od času eh, se stává, že ty poznámky nejsou vzájemně v souladu. A musím svému dobrému příteli eh, mu říct, že nejsem eh, předsedou gengu byrokratů. Ne. Vy, ano, já jsem předsedou Evropské komise, která je politickým grémiem a nejenom um, grémiem, ale institucí. A e, zvu všechny premiéra, aby toto, vzývám všechny premiéra, aby tuto instituci respektovali, protože nemáme menší legitimaci než e, ostatní. Kdyby pan Barroso poslouchal jenom byrokraty, e, tak způsob, jak komise se zacházela s italským rozpočtem, by byl úplně jiný a proto nepřijímám Eh, neakceptuji tyto povrchní kritické hlasy, eh, které jsou vysílány směrem k Evropské komise. Komise si zaslouží něco lepšího. A co se týče eh, britského mm, premiéra. Poté, co jsem naslouchal panu Kamalovi, tak musím říct, Eh, jestli eh, tady když prezentujeme eh, věci tím, že říkáme, že toto je způsob, jak se na věci nahlíží. Toto není správné. Toto je způsob, jak jsou věci prezentovány. A to je rozdíl. Jsou prezentovány zcela odlišným způsobem v různých částech mm, mm, britské veřejnosti, než by měly být prezentovány tím, že se budou dodržovat pravidla smlouvy. No ještě jsem neskončil. Budete mít víc otázek. Abych to říct, rád bych naprosto jasně řekl, že komise má jasná pravidla, taková, na kterých se domluvily členské státy. Ale máme tady přece jenom jeden problém. Komise na základě italsk, pozvání italského předsednictví přemýšlela o tom, jak lépe reagovat na problém, který máme tento rok v používání pravidel, který má úplně jiný rozměr, než jaký rozměr jsme ználi během minulých let. Celý soubor například sporný sporů eh, stojí 50 eh, miliard euro, což je 250 krát víc než jako to bylo v minulosti. A to, to bylo tenkrát 3,5 miliard. Musíme tedy přemýšlet o řešeních, ale není možné říci, že toto je jenom prostě skupina evropských byrokratů. Jedná se o pravidla, na kterých se dohodly členské státy a definovali je oni samotné. A proto je třeba, abychom na tomto základě přemýšleli o možných řešení a ne, abychom atakovali, útočili jeden na druhého, ale abychom se snažili společně vyřešit vážný problém. A to se netýká pouze Spojeného království, to se týká i jiných členských států. Například nizozemský rozpočet je větší než dopad eh, Velké Británie. Není to tedy jenom britský problém, je to obecný problém a musíme nacházet obecné odpovědi. Musíme přemýšlet o tom, jak toto řešit. Ano. Ano, možná bude zapotřebí také mobilizovat ty prostředky, které ještě nebyly využity, je zapotřebí je využívat eh, rozumněji ale to není eh, eh, hlavní směr mého uvažování. Musíme myslet na veškeré mechanismy, staré i nové, které máme a které bude mít Centrální investiční banka, eh, která bude Evropská Centrální banka, Evropská investiční banka. To všechno musíme zvažovat, musíme přemýšlet o tom, jak toto využít pro zaměstnanost Pan Vrhovstad hovořil o situaci Evropy a o situaci ve Spojených státech, ale Feder má trochu jiné eh, podmínky než Evropská centrální banka, Evropská investiční banka. Eh, není pravda, že by ten eh, plán na znovu nastartování byl zahájen roku 2011 a neměl by si žádné problémy, ale to byl plán, který měl řešit konjunkturální situaci a e, neměli, neměli bychom být v iluzích. Žádné konjunkturální programy, které by nepřinesly trvalé strukturální zlepšení v Evropě. Můj přítel Pitela mi říká, že jsem sympatický. To je možná objektivní názor, ale poslechněte si. že se zdám, tak jak se zdám, no to je pravdivé, ale já skutečně nechci nikoho bavit, když hovořím o zaměstnanosti, která mi leží na srdci. Když jste předseda komise, tak čelíte situaci, kde je více než 25 milionů nezaměstnaných. Čelíte-li takové hospodářské situaci, eh, která se zhoršuje den ode dne, pak se já nemohu smát. Musím být přísný a vážný, protože musím být přísný a seriózní pro ty, kteří trpí, kteří, mají nezamě- kteří jsou nezaměstnaní a trpí nedostatkem. A proto se musíme vyjadřovat odpovědným způsobem a seriózním způsobem. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za eh, vaši angažovanost, za vaše odpovědi a hned dám slovo předsedovi rady panu Rampojovi na pět minut. Prosím. Těchto pět minut, to, budou, to bude mých poslední pět minut v Evropském parlamentu. Člověk nikdy neví. Ne, ne, ne, to je jisté. To je jisté. Kromě jiného nebudu žádat o dodatečných pět minut. Eh, ohledně těch dvou témat, o kterých jsem hovořil, a kterými se zabývala, zabýval summit. To je eh, klima a ekonomická situace. Já jsem hovořil o tématu klimatu. Eh, máme dlouhodobá témata, kterými se politika zabývá jen na základě nějaké události a nebo také krátkodobě, ale toto je skutečně dlouhodobě probíhané téma a potom, jakým způsobem budeme rozvíjet naše myšlenky ohledně eh, klimatických eh, problémů. Eh, nebudeme tu soutěžit o vyšší cíle, protože vždycky můžeme přednést nějakou vyšší ambici. Problém je, pro mě je problém pro mého pro mého nástup, nástupce, jak skloubit tyto cíle s tím, co půjde udělat v budoucnosti. A to se velice těžko kombinuje. Ano, by se byli ambiciozní. Chtěl bych zmínit dvě čísla. My jsme eh, měli minus 20 u CO2 oproti roku 1990, jak se v Belgii říká, tedy 1990. No a trvalo nám toto období 30 let. A teď budeme chtít eh, snížit to o 40 v průběhu 10 let. A to je velice ambiciozní. My jsme toho dosahovali ve vnitřním eh, trhu. Eh, už eh, a je pravda, že nemůžeme nemůžeme jednat jen ve vnitřním trhu, potřebujeme takto fungovat i, i mezinárodně. Máme tedy naši domácí snahu, domácí ambice. A k tomu mohu říct, že jsme byli velice ambiciozní. Musíme brát v úvahu také citlivé body v jednotlivých členských státech Představte si, že bychom nedosáhli dohody. Představte si, v jaké situaci bych byl dnes. Evropa by nedokázala se na tomto shodnout, od které si tolik všichni slibovali. I generální tajemník OSN o tom hovořil. Kdybychom nesplnili to, co člověk očekával. Ale nám se podařilo dosáhnout dohody prostřednictvím vyjednávání, která byla vedena v průběhu dvou měsíců. Nešlo jen o úroveň Evropské eh, rady, ale o celé přípravné období, které bylo zaměřeno na to, aby došlo k té dohodě na Evropské radě na summitu. Ehm, jednali jsme na základě návrhu komise, na základě tří cílů, eh, a eh, závazně jsme směřovali těmto třem cílům Vycházeli jsme tedy z té cesty, která byla vydlážděná komisí před několika měsíci. Ten cíl minus 40% je cíl, který, abychom ho dosáhli, musíme využívat obnovitelné eh, zdroje, musíme šetřit energii, jinak bychom tohoto cíle skutečně dosáhnout nemohli. Je to velice ambiciózní cíl dosáhnout snížení 40 a ještě bych chtěla dodat, že pro šetření ekonom- energií eh, jsme eh, neměli eh, závazné cíle, ale indikativní cíle. Takže se museli přijmout nebo skloubit ambice s realitou a podařilo se nám dosáhnout dohody a myslím, že se nám podařilo dosáhnout takové dohody o klimatu, která je slušná. Vím, že někdo by řekl, že je zapotřebí dosáhnout něčeho víc. Ano, ale zkuste se postavit na mé místo, když bylo zapotřebí najít schodu mezi 28 státy. Mohu vás ujistit, že tam není že tam není eh, eh, nedostatek rozdílných názorů a to je opravdu velice eh, jemně řečeno. My jsme přinesli určité eh, odhady eh, růstu, eh, vytvořili jsme určitou analýzu a chtěli jsme chtěli jsme dosáhnout té růstu a vyšší zaměstnanosti. Jenže ta situace je značně komplikovaná. V měnové politice už máme politiku která tomu eh, vyhovuje. U rozpočtové politiky, a dnes je to potvrzeno, pro rozpočtovou politiku máme neutralitu dopadu na ekonomiku v roce 2014 a 15, takže to musí být neutrální dopad u rozpočtové politiky. Nesmí eh, eh, tedy ekonomický růst mít dopad na, na rozpočet. Nikdo nežádá deficitní výdaje. To nikdo nehájí, takovou to myšlenku. To velice dobře víme. Víme velice dobře, v jaké situaci se nacházíme. Máme strukturální fondy, je zapotřebí využívat především jednotný trh v oblasti energie, v oblasti digitální, v oblasti inovací. A to je práce, Eh, které se bude věnovat komise, tím jsem si jist. Eh, v následujících letech bude zapotřebí strukturálních reform, bude zapotřebí znovu nastartovat investice. Investice jsou pod úrovní, které dosáhly před finanční krizí ve všech státech. I v těch státech, eh, které mají ty nejlepší ekonomické výsledky jejich eh, úroveň investic je nižší, než byla před sedmi, osmi lety. Proč? Kromě jiného proto, že soukromý dluh, soukromé zadlužení je extrémně vysoké. A soukromý dluh byl vytvořen v průběhu prvního historického období eura. Když hovoříme o ztracené dekádě, tak tím úplně prvním období eurozóny musíme eh, říci, že právě toto se stávalo. Právě toto nyní brání eh, znovu nastartování investic, protože tehdy vznikly takové dluhy i v soukromém sektoru, že investice byly v podstatě odrazeny. A to je hlavní prvek, který vysvětluje i další zásadní iniciativy, které na sebe musí vzít Evropská komise a také a především, jak už to uvedl Jean-Claude Juncker, Eh, které, tyto iniciativy, které jsou zaměřeny na investice i na nastartování soukromých investicí. Aspekt soukromých investicí je zásadní ve, v úkolech eh, budoucí komise. Je tu celá řada nástrojů, které lze využít, ale zapotřebí dobře analyzovat, k čemu zatím docházelo eh, v eurozóně srovnání pana Froštata se Spojenými státy, no představme si, že by nebylo břidličného plynu ve Spojených státech. Jak by asi vypadala jejich úroveň růstu? Ta by nebyla tak vysoká a, a nebyla by tak rozdílná od evropského růstu. To e, neznamená, že by e, Spojené státy nejednaly. Jednaly inteligentněji třeba než my. V některých oblastech, například v bankovní oblasti, tam udělali pořádek mnohem dříve než my. Mnohem dříve. A právě Eh, proto my jsme jednali, tak jak jsme jednali, že v neděli jsme uveřejnili výsledky testů v bankovním sektoru a ty jsou úplně zásadní k tomu, abychom mohli znovu vytvořit likviditu. Likviditu, která je nesmírně důležitá pro znovu nastartování investic. Vždycky se můžeme poučit od eh, ostatních. Eh, neříkám, že jsme neudělali chyby, ale platíme platíme také za své chyby z minulosti. Mějme to na paměti. A ještě bych rád řekl něco nězozemské na závěr. Já to moc nedělám, ale rád bych této příležitosti využil. Na každý pád bych nyní chtěl velice srdečně poděkovat všem Evropskému parlamentu Všem s nimiž jsem byl v kontaktu předsedům frakcí, jednotlivým členům. Já jsem neskládal odpovědnost Evropskému parlamentu, tady jsou smlouvy naprosto jednoznačné, ale vždycky jsem kladl důraz na neformální kontakty s vámi, na dobré vztahy s vámi a Domnívám se, že i když jsme někdy měli rozdílné názory, a to je ten paradox, jak z Lisabonské smlouvy máme předsedu Evropské rady, aniž by existovaly organické vztahy s jinými institucemi. Skoro žádné organické vztahy ani mezi předsedou Evropské unie, předsedou rady a e, žádná povinnost debriefingu vůči Evropského parlamentu. A to, co formálně neexistuje, se musí dít neformálně a já jsem se pokoušel to činit takovým způsobem, aby instituce jako instituce pracovaly stejným směrem, což nebyl vždy snadný úkol, ale podařilo se nám to a pakliže se Evropský parlament chopil iniciativ, vyplynuly z nich zákony, kde jsme se mohli nakonec dohodnout. A co se týče členů Evropské rady, kteří jsou kritické vůči Evropskému parlamentu, eh, před těmi jsem vás vždycky obhajoval, vždycky jsem říkával, Evropský parlament je kritický, když tam jdu, mám někdy pocit, že, pocit, že jsou všichni v opozici, ale konec konců jsme vždy na závěr našli společný Závěr, i co se týkalo vyjednávání o rozpočtu, už bylo dost obtížné všech 28 států dát dohromady a potom nalézt dohodu mezi parlamentem a radou, ale všichni slouží stejné věci, evropské věci a evropské instituce v posledních pěti letech se pokoušely spolupracovat, jak to jen bylo možné. A asi to bylo nejtěžší období, kterým prošla Evropská unie od doby jejího založení. To znamená, neznamená, že by všechna nebezpečí byla odstraněna. Naopak, už jsem to řekl. Někdy jsme se problému jen letmo dotkli a jistě budeme muset řešit i v příštím období. Ale jedná se o to, abychom kolektivně dokázali, že hospodářský růst a vytváření pracovních příležitostí je možný a nedokážeme-li to, pak bude výsledek v evropských volbách za pět let vypadat ještě negativněji než teď. To znamená, příštích pět let je právě tak politicky významných jako minulých pět let. Ještě jednou srdečně děkuji za dobrou spolupráci a nashledanou. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, za vaše slova. Děkuji mnohokrát za vaše poselství, které jste vyslal Evropskému parlamentu, který hraje a bude hrát důležitou roli v budoucím období eh, ruku v ruce s Evropskou komisí ve snaze nalézat odpovědi na výzvy ve prospěch našich občanů. Evropský parlament dostojí své roli a děkuji mnohokrát za vaši práci a děkujeme také za tuto, zpráv, za tuto důvěru, kterou jste Evropskému parlamentu vyslovila. Děkujeme také za to, že jste tady obhajoval mnohojazyčnost a hovořil jste také svou mateřštinou. Mnohojazyčnost, která je základem vyjednávání v Evropském parlamentu. A nyní dám slovo panu Nutalovi. Uh, uh, pane předsedo, v jedno z vašich posledních činů, pane Van Rompuy, tam uh, s panem Barozem jste zarazil předsedu vlády britského tím účtem 1,7 miliard liber. Co na to mají říct daňoví poplatníci ve Velké Británii? Za to, že jsme byli úspěšní, máme zaplatit? Ano úspěch se eh, trestá v Evropské unii. A zapomeňte na to, co, co eh, říkal, jak vypadal pan eh, Cameron, protože to jsou eh, pravidla, která jsme hloupě podepsali a musíme potom za ně eh, zaplatit. Na závěr bych řekl jen děkuji vám mnohokrát, pane Van Rompuy a také panu Barozovi děkuji, protože jste vedli Británii k tomu, aby odešla a já do, věřím, že k tomu bude velice brzy, že odejdeme. Děkuji ještě jednou. Lambert, vous avez la parole. Pane Lambert, máte slovo. Monsieur Van Rompuy. Pane Van Rompuy. Vy jste byl mezi těmi, kdo hájili hovoří se o, o politicích z malých zemí s nižším profilem a že takové právě potřeba. Vy jste citoval Tony Blaira mezi těmi velkými lídry, kteří vyvedli Evropu z marazmu. Já bych chtěl říci, že pan Van Rompuy nás uh, uh, překvapí a také nás překvapil. Ale nebyl jsem tolik překvapen, jak bych si přál. Vy jste měl pravdu v tom, když jste zdůrazňoval ve svých projevech, že politika je umění možného. A to, co jste říkal o klimatu, to je pravda. Na jedné straně je tu být, možnost být ambiciozní a neschodnout se, a na druhé straně být skromně ambiciozní a dohodnout se. Tomu rozumím. Ale chtěl bych se vás na něco zeptat. E, díváte se, jak se díváte na Evropskou unii, na její stav teď e, si kladu otázku pro nás všechny, nejen pro vás. Eh, pokud politika je umění možného, tak každoroční nárůst o 1%, eh, o které narůstá eh, sociální exkluze, 27 milionů Evropanů, kteří nemají práci. Ta skutečnost, že v průběhu krize 1% občanů se obohatilo v Evropské unii, je to to nejlepší, čeho mohla dosáhnout ta politika možného nebo to umění možného? Je to opravdu ten nejlepší možný výsledek? A v tomto bodě já si myslím, že když se podíváme na výsledky, tak tu byly prostředky, abychom dosáhli lepších výsledků. Jak řekl pan Baroso před dvěmi týdny, nebyl jste jediným zodpovědným, ale byl jste součástí toho leadershipu Evropské unie. A já bych od vás rád viděl větší důraz na Sociální spravedlnost, vy pocházíte ze sociál, sociálně křesťanské rodiny v Evropě. A e, proto, když hovoříme o ekonomické ortodoxnosti, rád bych vás slyšel také mluvit o sociální spravedlnosti ještě předtím, než nás opustíte. Děkuji. Pan Jalík. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za vysvětlení, která jste nám podal, za to, jak jste nám popsal svou práci. Ale teď oznamujete pro období, kdy, pane Junkere, budete předsedat eh, ty čtyři předsedy v eurozóně. A na druhé straně, pane Van Rampuy, vy říkáte, že eh, tady jsou dody mezi Evropskou centrální bankou, to je pravda, týkající se používání maastrichtských kritérií, to je rovněž pravda. Ale není to proto, že by jedna země nerespektovala kritéria Maastrichtská, což neznamená, eh, že by nás to přivedlo k tomu, čemu já říkám kontrareforma a hospodářské škrty. A to je blokující situace, která vede k nezaměstnanosti a vedla k nezaměstnanosti a k problémům, které známe. Řízení Evropské centrální banky. Ano, tady došlo ke změnám, které na rozdíl od minulosti, ale jedna věc je dávat peníze peníze, které jsou, mají slabou míru úrokovou a druhá věc je umožnit reálné ekonomice fungovat a tady je to blokování. Vy tady hovoříte o soukromých dluzích, ale soukromé eh, dluhy eh, souvisí eh, eh, s tím, jaké dividendy se platily velkým skupinám a komu se poskutovaly úvěry, které se nesplácely. A to vedlo k nezaměstnanosti a k potížím. Čili já bych rád vedl ještě prohloubenější debatu k této, k tomuto tématu. Pane předsedo, nejprve bych rád řekl, pane Van Rampuy, že jste dobře eh, pracoval jako belgický politik. Ano, belgický politik je vždy v té linii dobré evropské politiky. Možná, že je to trošku více než Lucembursku. Pro Lucembursko to platí také, ale pro Belgii rovněž. Přece jenom bych rád eh, reagoval na jednu věc. Všechno to, co jsem tady slyšel, ano, tak stav Evropské unie není dobré, to je pravda, máme tady velkou nezaměstnanost, eh, slabou ekonomiku, problémy bank, ale to, co nechápu je, že všichni nakonec říkají ano, ale je třeba učinit krok zpátky, je třeba mít méně Evropské unie v okamžiku, kdy vidíme, že právě teď tato, tento nedostatek integrace nás vedl do problému. Malý podnik, mladí, který jde do internetu, nachází nové aplikace, v Evropě musí mít 28 povolení, musí mít 200 dohod s mobilními operátory, aby mohl skutečně nastartovat své aktivity. V USA potřebujete jedno povolení, tři dohody s třemi mobilními operátory a to vše se koná financování. Podívejte se na všechny kolaterály, které existují v USA. U nás nelze používat kolaterály eh, Čili já žádám o jednu věc, Jean-Claude, buďte ambiciozní v budoucích letech. To je to, co nás odliší od těch minulých let a co by nás mohlo oddělit od jiných částí světa. Nebyli bychom ctižádostiví. A nyní má slovo pan Henkel. Pan Rompuy, jsem tady nový a nemohu vám poděkovat jako poslanec, ale chtěl bych tak učinit jako občan za vaši angažovanost. Původně jsem něco chtěl říct krátce k energii a životnímu prostředí, ale to, co tady bylo řečeno o Velké Británii, to mě přece jenom eh, způsobuje velké obavy. Myslím si, že máte opravdu pravdu, že v Evropě se vždycky máme držet pravidel. A o tom se tady vícekrát mluvilo. Ale to, že zrovna to přichází z úst lidí, eh, kteří se při záchraně eur, eh, eura nedrželi pravidel, to považuji za trošku podivné, protože podle mého pozorování eh, téměř všechny přísliby, které nám byly dány při zavádění eura, tak ty všechny byly eh, porušeny. A eh, chtěl bych připomenout eh, například slib finančního, udržet slib finančního pomoci. Ale co mě zvláště dělá, leží na srdci, je to, co jste řekl o Velké Británii, protože když si zvážíme, co všechno, co všechno vadí Britům, a určitě jste to slyšeli z nemožného projevu pan Natela. Myslím si, že Brity právem, Britům právem vadí, že komise eh, má eh, vycházet euro a že princip subsidiarity se obětovává a centralizuje pomalu, ale jistě. Eh, komise, aby zachránila euro, tady také porušuje princip soutěže mezi jednotlivými zeměmi, mm, teď se harmonizuje. A aby se zachránilo euro, tak se tak je tady také princip že toho, že země je činěna za vlastní chyby bank Um, um, a teď se to všechno socializuje, a sice dluhy a mm, eh, rizika bank. A eh, chtěl bych také připomenout panu Weberovi, mm, a to bychom, v tom si měli být zajedno. Měli bychom se postarat o to, aby Velká Británie v Evropské unii zůstala. A eh, možná bych vám mohl připomenout to, že přes tyto konfrontace. Velká Británie je druhý největší eh, eh, pláce příspěvků eh, v radě a hádejte, pane Weber, kdo pak bude platit, až Britové budou pryč. Ivan Pane předsedo, Děkuji. Eh, mluvit naším společným mateřským eh, eh, jazykem. Tady se hodně diskutovalo o klimatu a mluvilo se o hodně věcech, které vlastně spíše jsou na okraji evropské, evropských dějin. Chtěla bych poukázat na něco, co vy jste říkal taky, a sice poslední zpráva klimatické rady. Chtěla bych to říct přímo. Jsou tady dva závěry Eh, které jsou obsaženy ve zprávě, politické závěry a ten první je zcela jasný, to známe už dlouho. Mm, mm, první závěr zní, klimatické změny existují, především jsou způsobovány změna, eh, lidmi. Klimatické změny i nadále působí a eh, důsledky se zdají být eh, dramatické. Je pět minut po 12. Druhý závěr. Vědci stále vždy odváděli svou práci, vždy pracovali, ale vlastně ta práce mm, je, ukazuje je, jasně, že musí začít být aktivní politici. Politici musí teď z toho vyvodit závěry a nést zodpovědnost. A myslím si, že na tomto pozadí je nutné Eh, se podívat na to, eh, jaké závěry před námi jsou. Už to bylo řečeno často, přesto bych to ráda zopakovala a potrhla. Existuje dohoda a to je dobrá zpráva. A eh, vaši, vaše vnuky jsem viděla na fotce, to bylo opravdu hezké, ale um, asi uh, uh, byste um, považovala za obtížné se dívat svým vnukům do očí, kdyby tady žádná taková dohoda nebyla. Evropa na eh, jiné části světa, eh, klimatický summit v Paříži. Ano, je tu dohoda, jistě bychom neměli příliš eh, očekávat velké jásání z naší frakce, my tuto dohodu podporujeme, ale v zásadě to není moc ambiciozní dohoda. V příštích měsících se pokusíme ve všech možných oblastech toto ještě vylepšit. Před Limou a před Paříží to všechno víte. Pak ještě něco k cílům. Eh, to, jak jsou vysoko nastavené cíle, eh, to možná není takový problém, ale je důležité, aby byly prosaditelné. Eh, ty jste to říkal taky, když jde o energetickou účinnost, tak v minulosti jsme taky neměli žádné závazné cíle. Ale bohužel teď vidíme výsledky. Takže obnovitelné energie. Tady máme závazné cíle a také máme před sebou výsledky. V jiné oblasti výsledky nejsou, ty rozdíly jsou příliš velké mezi jednotlivými členskými státy a nemáme to, co potřebujeme, přestože všichni odborníci říkají, ano, ať je to energetická politika, nebo klimatická politika, nebo e, e, obnovitelné síly, všechno jsou, je to energetická účinnost a to je jádro e, řešení problému. Pak tu existuje e, celá řada ještě takových e, e, mezer, na kterých musíme pracovat, dbát na ně, abychom spolupracovali, abychom Eh, neinvestovali dál například do pevných eh, paliv. Jak jsem řekla, existuje tady dohoda a mm, eh, upřímně řečeno, pane Van to je vaše zásluha. Vím, že mnozí si toho jsou vědomi taky. Kdybyste vy nebyl existoval, tak bychom tu dohodu neměli. Děkujeme vám srdečně za toto. Moje akce to, moje frakce to také chce udělat za práci, kterou jste poslední období odvedl. A poukazoval jste na to, že eh, velký problém mm, eh, dneska, eh, že největší problém dnes, a o tom musíme přemýšlet, je to, že pokaždé, když šéfové vlády jdou do rady, tak to dělají s tím, že mají za zády eh, veřejný názor. A eh, to, že všechny frakce tady eh, v parlamentu, to, to by měly všechny frakce tady zvážit. Jak budeme i nadále s tímto problémem zacházet? Ještě jednou děkuji, pane Hermane. Last speaker, Manfred Weber. Jako poslední Manfred Weber, prosím. Jenom ve vší stručnosti. Já bych normálně nekomentoval kolegy z EFDD, ale vždycky, když slyším kolegy z UKIPu, tak bych se tázal, co by skutečně udělali, kdyby už neměli to odkladiště Evropy, kde jakýkoliv problém odkazují na problém Evropu, jako kdyby to za to mohla. Ale tolik jenom k populistům Eh, tady jsme spíše diskutovali o pravidlech, zda dodržujeme, eh, o tom, zda dodržujeme pravidla. Zda se dodržují pravidla, paní Henkelová, to díky bohu mm, záleží na tom, jak to rozhodnou politické systémy a tak je to správné. Já bych vám i panu kolegovi Kemelovi rád řekl, že ve skutečnosti je vždycky obtížné, když dostáváme dodatečné účty. Taky si přeji, aby eh, Velká Británie zůstala v Evropské unii, ale jasné je, že když dnes povolíme, aby státy nedostávaly svým povinnostem, tak to převezmou i jiné státy. A jak potom by byla velice aktivní alternativa für Deutschland, jak jim to vysvětlíme a ti by chtěli kopírovat tento vzor. Čili měli bychom se snažit o dodržování pravidel a na závěr ještě jednou na adresu pana von Rompoje. Já jsem ve svém úvodu trošku pro provokoval, abyste nám něco prozradil z toho, co se dělo na radě, ale pan Von Rompuy už na začátku řekl, že zůstane svému stylu věrný, to znamená, že bohužel nevyšel vstříc mé prozbě, ale právě to vás velice eh, pozitivně vyznačuje a přeji vám skutečně vše nejlepší do budoucna. Děkuji. Toto není eh, diskuse, to je konference předsedů. Vy nemáte e, řešnický čas. Někteří lidé by vám mohli poblapřát, jak jste vynikající. Vy jste neumožnil dal hovořit panu Natlovi. Vypadá vám mikrofon. Tímto je ukončená konference předsedu. Já děkuji panu předsedovi Rady panu Varompovi, panu Žanu Klodu Junkerovi za vaši přítomnost. Je zapotřebí respektovat také pravidla, pane poslanče. I... Váš zástupce již hovořil dvakrát. Toto je konference předsedů a vše skončilo. Pěkný den.